připomínky předloženy do schválení zápisu, bude to jmenování považováno za schválené. Na základě článku 74 jednacího řádu vás informuji, že spolu s předsedou rady v úterý podepíšu dva akty, které byly schváleny běžným legislativním postupem. Název těchto aktů bude zveřejněn v zápise